Good morning, uh, dear... Tak, vážení kolegové, pustíme se do práce. Děkuji vám mnohokrát. Ještě jednou všem dobré ráno. Rád bych přivítal oba výbory, ITRE a TRAN, na dnešním ranním zasedání a rovnou se pustíme do pořadu jednání. Všichni máte k dispozici návrh pořadu jednání, pakliže nejsou komentáře, bude návrh pořadu jednání přijat. Ano, bez poznámek, fajn, takže přijato. Rád bych vám připomněl, že tato schůze je přenášena živě na internetu. A ještě jednou vítám poslance obou výborů kteří budou i nadále na této velice důležité věci spolupracovat, tedy na zřízení nástroje pro propojení Evropy. Rád bych vám všem poděkoval za dobrou spolupráci obou výborů a teď bych dal slovo a e, předsednictví schůze paní Deli, předsedkyni výboru TRAN. Prosím. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Ještě předtím, než zahájíme naše jednání, chtěla bych poblahopřát panu Bosojovi k jeho zvolení. Uvidíte, že je to velmi plodná práce, ale je to opravdu velmi náročné, takže vám přeji hodně odvahy a také bych zde chtěla uvítat pana Hance Petra Wagnera, který je členem výboru regionu a který se bude právě zabývat otázkami toho nástroje pro propojování. Pak tady ještě máme další kolegy. Rozhodně, prosím, buďte odvážní a dnes se tedy věnujeme nástroji pro propojení Evropy. Je to program finanční, který je opravdu velmi rozsáhlý pro modernizaci evropských sítí i v oblasti energetiky, i v oblasti dopravy a digitálních postupů. A proto se tedy při posledním mandátu naše výbory sešly, aby zde připravili společné stanovisko. Toto stanovisko obsahuje určitou částečnou dohodu, která byla domluvena na tedy velmi intenzivním jednání s radou a komisí, ale tato práce může být dokončena pouze na základě toho, že budeme mít k dispozici čísla z rozpočtu a víme, že tedy rada o některých věcech zatím není připravena jednat, některé věci ještě tedy nejsou eh, připraveny z hlediska víceletého finančního programu a také tedy i v té oblasti propojení na základě spolurozhodování. A než tedy přijme rada tento text ve svém prvním čtení, doufám, že se nám skutečně podaří postupovat dostatečně rychle, aby tedy příští eh, program byl připraven v roce 2021 a chtěl by, chtěla bych poděkovat spoluzpravodajům, je tady pan Marinesku, Pan Rike, kde je pan Rike? Ano, děkujeme také. A paní Virkunen, ta je také mezi námi. V každém případě vám chci opravdu poděkovat. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům. Já vím, že ta jednání jsou velmi náročná, technicky velmi obsažná, takže dnes právě máme rozhodnout, jakou příští etapu bychom si přáli pro tuto agendu do budoucna aby skutečně tedy ta pravidla se mohla uplatnit, jsou velmi jasná. Early second reading nás čeká na základě tedy bodu 72 jednacího řádu, čili budeme skutečně pracovat tedy na tom mandátu pro vyjednávání, což je v podstatě stanovisko v prvním čtení. Paní Karem na mě pohlíží přísně, ale v každém případě Jde tedy o to, abychom se věnovali tomu textu, který byl přijat v prvním čtení parlamentu. Absolutní většina členů výboru spolu, tedy mezi výbory dopravním a výborem ITRE. Takže v každém případě máme 121 členů v tomto spojeném výboru a je třeba absolutní většiny, 61 členů a abychom mohli skutečně dobře organizovat hlasování. Chci tedy zjistit, zda máme skutečně ty příslušné počty, abychom mohli přistoupit ke konečnému hlasování. Čili já zahájím teď hlasování, prosím. Já jsem zapomněla svoji kartu a můžete přihlednout k mému hlasování? Ano, ale musíte prosím dobře zvednout ruku, abychom dobře viděli, zda hlasujete pro či proti, aby to bylo zřetelné. Takže teď uděláme tedy testovací hlasování. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat pro, proti, zatím to tedy není oficiální, je to jenom zkouška. Takže uzavíráme hlasování. Takže 68, takže byste hlasovala pro, paní kolegyně. A teď můžeme tedy přistoupit k oficiální fázi hlasování. Já tedy zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Takže 77 hlasů pro, 22 proti, 2 se zdrželi. Takže mandát byl tímto přijat. Já vám děkuji. Má někdo nějaké otázky? Ne? Takže tím pádem můžeme uzavřít tuto fázi jednání. Děkuji vám. Máme kolik do jitr. Já bych chtěl požádat kolegy z ITRE, aby už zůstali v jednacím sále a děkujeme kolegům z výboru TRAN a předsedkyni tohoto výboru. Good morning once again. Uh, we start our uh, committee meeting. Přeji vám všem dobré ráno. Začneme s dnešní schůzí výboru. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Návrh pořadu jednání máte k dispozici. Pokud k němu nemáte žádné komentáře, může být přijat. Nikdo žádné komentáře nemá, pořad jednání je tedy přijat. Dnešní zasedání bude přenášeno na interpretu, jako obvykle uh, je k dispozici tlumočení v 22 jazycích. Rozhodnutí koordinátorů z 12. listopadu bylo rozesláno e-mailem všem členům ITRE 26. listopadu 2019. A potom důležité oznámení. E, prosím, vezměte na vědomí, že odpolední schůze 5. prosince je zrušena. Dalším bodem je schválení zápisu z předchozích schůzí z 11. a 12. listopadu 2019. Pokud všichni souhlasíte, pak eh, zápisy budou schváleny. Jdeme rychle na další bod, což je eh, zpětná vazba z trialogu a přijetí předběžné dohody. Označování pneumatik eh, ohledně úspornosti paliva a dalších zásadních parametrů. Spravodajkou je paní Hena Virkunen a chtěl bych informovat poslance, že poslední, druhý a poslední trialog se konal 13. listopadu a bylo dosaženo předběžné dohody s radou. A další detaily nám poví paní zpravodajka Virkunen, které nyní dávám slovo na maximálně dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a e, gratuluji vám k nové funkci. Jak jste už říkal, druhá schůze trialogu eh, dospěla k předběžné dohodě. A chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, eh, asistentům, poradcům a sekretariátu ITRE za vynikající práci. A co tedy bude eh, s tou problematikou, s tou, s tou etiketou? Design je nyní viditelnější, větší a obsahuje nové informace. Je to všechno v souladu s mezinárodními standardy a nové teď je, že eh, nové etikety budou platit i pro kamiony a uh, autobusy. To jsou pneumatiky C3, které momentálně nejsou pokryty eh, evropskými požadavkami na etiketizaci. Největší diskuzi jsme vedli ohledně kilometráže a o problému s mikroplasty. Pokud jde o mikroplasty, které se uvolňují z pneumatik, takzvaná abraze, tak eh, ohledně té má komise nyní pravomoc navrhnout delegovaný akt, jakmile bude k dispozici použitelná testovací metoda. Takže ta myšlenka je taková, že v budoucnu zahrneme i abrazy a kilometráž do etikety, ale je potřeba, abychom měli přijatelnou testovací metodu. A než eh, komise navrhne delegovaný akt, tak provede eh, posouzení dopadu, ve které proskoumá i udržitelnost nebo průchodnost přidání informací o oděru do etikety. To je zatím velice raná fáze vývoje a ještě o tom budeme diskutovat hodně. Nyní tedy komise může použít delegovaný akt a přidat tyto informace do etikety, jakmile budou testovací metody a standardy k dispozici. Potom případné další parametry, jako je hlučnost a přilnavost, tak rada i parlament budou zapojeny do řádného legislativního postupu. Takže pokud dojde k nějakým změnám v budoucnu, tak bude přijata nová legislativa. Datum hodnocení bylo stanoveno na 1. leden, 1. červen 2025 a nařízení vstoupí v platnost 1. května 2021. Tak to je v kostce všechno z výsledků vyjednávání a ještě jednou bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a celé administrativě za podporu. Děkuji moc krát, gratuluji vám i stínovým zpravodajům, i sekretariátu ITRE, gratuluji k předběžné dohodě a teď eh, prosím, abychom přešli přímo k hlasování. Nejprve musíme provést zkušební hlasování, takže prosím, hlasujte, jak je libo, je to testovací hlasování. It's okay, yeah? It's okay. Thank you very much. Funguje to, děkuji. A teď budeme hlasovat jmenovitě zahajuji hlasování. Everybody voted? Hlasovali všichni. Končím hlasování. tak to je velice drtivá většina, 59 pro, dvě zdržení. Gratuluji ještě jednou a přeju hodně štěstí do další práce. Tím končíme hlasování a jdeme na bod číslo 7, což je výměna názoru s panem jean éric Paquet, generálním ředitelem Generálního ředitelství pro výzkum a inovaci Výměna názoru se bude týkat misí a partnerství v horizontu Evropa. Kolegové a další hosté, kteří chtějí teď odejít, prosím, odejděte co nejtišeji. Takže já to srdečně vítám pana generálního ředitele Paketa. Pan Paké už u nás byl v září a to, že je tu dnes opět, znovu eh, prokazuje zájem, který má náš výbor na strategickém plánování Horizon Europe a také ochotu komise komunikovat s Evropským parlamentem tak často, jak je to nutné. Smyslem dnešní výměny názorů je dozvědět se více o vývoji strategického plánování, zejména pokud jde o mise a partnerství a jde o vývoj od našeho posledního setkání. Zejména bychom se rádi dozvěděli více o detailech příštích kroků v procesu strategického plánování a o detailním procesu toho, jak se partnerství vybírají, včetně smluvních partnerství veřejných, v rámci veřejného sektoru a také eh, společných technologických iniciativ. A také by nás zajímalo, jak konkrétně se definují mise. Chtěl bych vás informovat, že k dispozici na tento bod máme 1 hodinu a 25 minut. A nyní dávám slovo přímo panu Paketovi, aby k nám promluvil úvodem a aby nám představil perspektivu Evropské komise. Děkuji moc krát, pane předsedo. E, I já vám e, gratuluji ke zvolení a velice se těším na vzájemnou spolupráci. A děkuji vám moc krát za tuto příležitost e, hovořit k výboru ITRE jménem komisařky Marie Gabriel. Je to vlastně plnění jejího závazku, který učinila během slyšení, že bude informovat parlament a e, výbor ITRE o probíhající práci na strategickém plánování a na přípravách Horizon Europe. Já jsem měl tu čest hovořit v tomto výboru už na začátku září, kdy jsem vám eh, přednášel aktuální informace o probíhající práci a pokusím se eh, v několika minutách eh, postihnout ten vývoj, ke kterému došlo od té doby. Je toho hodně a já případně velice rád budu odpovídat na otázky na jednotlivé aspekty příprav. Zatím jsme dosáhli skutečně působivých výsledků, pokud jde o zapojování stakeholderů v celé Evropě i mimo ní do veřejných konzultací, které byly prováděny v létě. Já už jsem o tom hovořil minule, když jsem tu byl, nicméně konzultace byly uzavřeny 4. října a obdrželi jsme 6806 odpovědí, eh, pokud jde o eh, orientaci strategického plánování. Takže vzbudilo to velký zájem a porozumění ze strany partnerů po celé Evropě. A proces strategického plánování bude mít značný dopad na včasný rozjezd programu. Navázali jsme na to třemi dny intenzivní a přímé interakce mezi klíčovými aktéry a odděleními Evropské komise a také s administrativami členských států. I ty se zapojovaly do dialogu a já mohu s radostí konstatovat, že i mnoho poslanců se zúčastnilo dnů výzkumu a inovace a také přispěli svým dílem do debaty. Tento proces spolu utváření příprav na Horizon Europe Eh, tedy proběhl během těch tří dnů, eh, dnů výzkumu a inovace a myslím si, že jejich dopad byl zásadní. Komise potom udělala to, že aktualizovala práci a na konci října jsme vydali aktualizovaný dokument, ohledně strategického plánování, což bylo samozřejmě zasláno i sekretariátu výboru ITRE a bylo to otevřeno dalšímu kolu zacílenějších připomínek klíčových aktérů. A samozřejmě to bylo přístupné i veřejnosti. Dostali jsme několik set dalších podnětů, které víceméně potvrzují eh, ta rozhodnutí, která byla identifikována v strategické orientaci a která jsou také pokryta v pokynech nové komise předsedkyně Ursuly von der Leyen. A v těchto dodatečných konzultacích a diskuzích do nich se zapojil i sekretariát ITRE a poslanci výboru ITRE. Jsme identifikovali také celou řadu případných společných výzev a to napříč klastry, například zelené ICT. Pak tu je eh, řada dalších opatření, eh, která eh, se objevila až v té poslední fázi konzultace a šlo o větší otevřenost vědy, větší viditelnost vědy a také zkoumání případného dopadu synergií mezi Horizon Europe a mnoha dalšími díly budoucího evropského rozpočtu. Nyní máme tedy víceméně definitivní dokument, který bude zanedlouho k dispozici. Samozřejmě ho okamžitě zašleme výboru ITRE. A na jeho základě může příští rok začít práce na specifičtějších strategických plánech. A tato práce bude samozřejmě muset co do načasování zohledňovat eh, vývoj ohledně víceletého finančního rámce protože uvidíme, jak se povede dokončit přípravy, aniž bychom věděli eh, hlavní eh, částku eh, budoucího programu a od té se potom samozřejmě odvíjí distribuce rozpočtu do Horizon Europe. To tedy bude muset ještě být potvrzeno institucemi. Tady bych se chtěl zastavit u dvou velice důležitých aspektů. První jsou mise a druhý je partnerství. Pokud jde o mise, tak tady změna je taková, že ty eh, mission boards, které byly eh, vytvořeny v létě pro adaptaci klimatickým změnám, eh, pro rakovinu, pro pobřežní a mořské vody, klimaticky neutrální města a půdu, zdraví a potraviny. Tyto panely už jsou velice aktivní, všechny se setkaly nejméně dvakrát a mission board pro města už dokonce čtyřikrát. A očekáváme, že některé tyto mise už budou moci eh, podávat eh, zprávy o výsledcích komisi a budou také moci poskytovat podněty parlamentu ohledně toho, jaké by měly být vlastně cíle těch misí. Teď jsme na úrovni jednotlivých oblastí a úkolem těch mission boardů je radit institucím ohledně eh, konkrétních výsledků, které doporučují v rámci těchto misí. Pracujeme nejen s těmito mission boardy, ale také se státními zprávami členských států. A doufali jsme, že se nám podaří zapojit i poslance Evropského parlamentu, aby oslavovali ve svých zemích klíčové aktéry těchto misí. Vědce, univerzity, ale také místní orgány, veřejné instituce a občany. Smyslem těchto misí také je, jak vždycky říkal Carlos Moedas, eh, podnítit představivost evropské veřejnosti a spojit znovu občany s vědou a s politickým rozhodováním na evropské úrovni. Takže jde o to najít správný způsob, jak se propojit s občany, jak eh, zařídit, aby bylo vidět, že jsme propojeni s občany, jak naslouchat jejich podnětům a jak jim umožnit spolu utvářet mise. Eh, to by byl hlavní příspěvek, získat občany eh, opět na, na palubu. Je to v podstatě projekt liberální demokracie, který pokud by uspěl, povede k úspěšné implementaci misí a k jejich úspěšným výsledkům. Takhle tedy vypadá ta probíhající diskuze o tom, jak co nejlépe zařídit, aby mission boardy mohly cestovat do všech členských států a komunikovat tam s aktéry a zejména s občany. a případné podněty a návrhy od vašeho výboru by byly, pane předsedo, velice vítané. Paní komisařka Gabriel eh, při slyšení také eh, dala najevo, že požádá každý mission board, aby eh, vyčlenili jednoho člena, aby byli jako kontaktní osobu pro výbor ITRE. To už je téměř hotové a komisařka brzy zašle výboru ITRE jména těchto členů, abyste se s nimi mohli pustit do práce. Pokud je mi známo, tak váš výbor plánuje také slyšení mission boardů. Já si myslím, že to by bylo velice vítané. a my samozřejmě velice rádi poskytneme jakoukoliv podporu. Potom ještě poslední věc partnerství. Tady také došlo k určitému vývoji v práci na strategickém plánování. Konkrétně jsme identifikovali, a to i na základě diskuzí tady v parlamentu, 48 partnerství, z nichž, na nichž probíhá přípravná práce. Je to 13 případných institucionálních partnerství, které nyní podléhají posouzení dopadu, takže tady probíhá hloubková analytická práce v komisi ale jsou to také partnerství s klíčovými aktéry, kteří budou implementovat ta institucionální partnerství. To také paní komisařka objasnila a já jsem o tom hovořil už v září, že tato partnerství mají identifikovaný nějaký směr, nějaké zaměření, ale je jasné, že posouzení dopadů potvrdí, případně nepotvrdí, zda tato velice pokročilá forma partnerství, tato reintegrovaná forma institucionálního partnerství je skutečně relevantní a já nevylučuji, že u některých těchto partnerství výsledkem bude, že spolufinancovaná nebo spoluprogramovaná partnerství budou relevantnější než jiná, pokud jde o analýzu zisku a ztrát. Spolupracujeme také samozřejmě se státními zprávami a s vědeckými organizacemi po celé Evropě na dalších partnerstvích a připravujeme půdu pro jejich budoucí implementaci. A stojí za zmínku, že jsme přidali čtyři další partnerství do dokumentu, který byl k dispozici v létě. A mezi tato partnerství patří zdraví a antimikrobiotická rezistence, inteligentní města a obce. A tady je otázka, jak bude toto partnerství navázáno na misi pro města. Potom geologické služby a vodní služby. Počet partnerství se tedy zvýšil ze 44 na 48. Na nich nyní pracují oddělení komise, samozřejmě i s vašimi podněty a e, ta práce vykrystalizuje v legislativní návrh u těch institucionálních a potom v implementaci programů u těch ostatních partnerství. Tak pokud souhlasíte, tak já pro tuto chvíli skončím a samozřejmě velice rád odpovím na jakékoliv otázky týkající se přípravu dalšího strategického plánování. Děkuji moc krát za vysvětlení a za tento přehled a za ochotu spolupracovat s Evropským parlamentem a s výborem ITRE. Horizon Europe je velice ambiciozní program, je to největší výzkumný program financovaný z veřejných peněz na světě a občané od něj hodně očekávají. A je třeba stavět na úspěších Horizontu 2020, ale také zlepšit to, co je třeba zlepšit. A nyní bych chtěl dát slovo koordinátorům a potom proběhne druhé kolo otázek na jednu minutu od ostatních poslanců, kteří mají zájem. Jako první dostane slovo pan Ehler, který je nejenom koordinátor za EPP, ale také má na starosti specifické programy Horizontu Europe. Vítám vás v parlamentu, pane Pakete. Já bych chtěl začít některými strukturálními otázkami. Děkujeme komisi za relativně otevřený konzultační proces ale už předem jsme identifikovali několik nesrovnalostí mezi tím orientačním dokumentem pro strategické plánování a částečnou dohodou o horizontu 2020. Například eh, Climate Kick není zmíněno v klimatickém klastru a navrhované CCI není zmíněno v kreativním klastru 2. A právě tak rovnováha mezi vojenskými a civilními aspekty bezpečnostního výzkumu by měla být měla by reflektovat politickou dohodu pro Horizont Evropa, a to zejména v úvodu. To si myslím, že je důležité, je to techničtější, ale na obsahové rovině to má značné důsledky. Potom strukturální otázka. Jak budou mise navázány na předchozí iniciativy a strategie, jako je například iniciativa e, Smart Cities, inteligentní města, která momentálně probíhá? A za druhé, jak bude těch šest předem vybraných FED navázáno na mise, protože ty existující zůstanou ponechány, ale těch šest předem vybraných, které už získali finance jednoho milionu, zatím eh, nemají žádnou jistotu toho, eh, jak budou fungovat. Potom tu máme nekonzistentnost s finančním nařízením. Jsou tu zmatečné pokyny pro partnerství na jedné straně. Pokyny eh, explicitně odrazují případné eh, aktéry, aby se stali soukromými partnery a hráli aktivní roli. Na druhé straně pouze členové budou muset přidášet finanční příspěvek v hodnotě 300 evropského příspěvku. Zároveň výzva zítra k podávání návrhu a proces prioritizace bude muset být zcela otevřený pro členy i nečleny stejnou měrou. Tento požadavek eh, je patrně nekompatibilní s tím, co komise očekává od partnerství veřejného a soukromého sektoru a je to také určitá nekonsistentnost s finančním nařízením. A potom, a to je spíše otázka řízení, jak budeme integrovat eh, nedávné ambice na snižování CO2, tedy těch 55 do určitých partnerství, která se nyní zvažují. Například Začištění vzduchu z letecké dopravy je třikrát vyšší než snižování CO2, takže rozpočet na čisté nebe by se měl strojnásobit, abychom naplnili cíl 55%. Takže obecněji, jak to funguje na straně řízení. Teď tedy eh, nová komise sformulovala ambice, nicméně proces strategického plánování je jde jaksi ve starých kolejích. Potom další technická otázka. Máme seznam 44 partnerství, ale pouze 13 z nich má posouzení dopadu. Takže jaká je tam metodologie, která se zatím skrývá? A můžeme například očekávat, že budou formulovány nějaké cíle nebo eh, posouzení dopadu u klíčových partnerství, jako je čistá ocel nebo čistý vodík? A potom poslední otázka. Jaká je vazba mezi strategickým plánem a jeho ambicemi, pokud jde o pozdější pracovní programy? Protože tam se tak trochu směšuje eh, obojí. A další poslední otázka. Vidíme, že tak trošku stranou stojí EIT. což chápeme jako nástroj, který by měl zbližovat obce, ale byli bychom rádi, kdybychom tady měli trošku více odkazů na ekosystémy, na nový znalostní trojuhelník. A rádi bychom lépe pochopili, jaké jsou vazby například mezi EIT eh, a mezi KIX a, a Prima protože teď vlastně EIT zatím nefunguje, nicméně už je součástí strategického plánování. Takže jak to bude fungovat? Tak já se omlouvám za to, do jakých detailů jsem zašel, ale myslím si, že eh, takovéto otázky mohou zaznít v parlamentu a chtěl bych jenom oznámit, a pan Buzoj to udělá oficiálně, že koordinátoři se rozhodli uspořádat slyšení výboru ITRE 18. února a byli bychom rádi, kdyby se komise zúčastnila této akce. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Elere. Tak eh, to bylo hodně otázek, které byly velice relevantní. Já doufám, že jste je všechny zachytil. A teď má slovo pan Dan Nika, což je nejenom koordinátor za SD, ale také zpravodaj pro, zpravodaj pro rámec Horizontu Evropa. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Za prvé vám gratuluji ke zvolení do funkce a doufám, že budete další z dlouhé řady před, vynikajících předsedů, která začala panem Buskem a že budete bránit zájmy našeho výboru a způsob naší práce. My vás budeme podporovat a pevně doufáme, že budete dobrým předsedou. Vítám tu pana Paketa, protože mnoho dní a nocí jsem strávil na trialozích a pojí nás velice dobré vztahy. A e, rádi bychom v tom, co nám představíte, nalezli detaily z naší politické dohody. Vy i paní komisařka Gabriel se chováte velice otevřeně k parlamentu, což vítáme, ale rádi bychom také viděli konkrétní výsledky z politických dohod. Pevně věřím, že hovořím i jménem kolegů stínových zpravodajů, když říkám, že víceletý finanční rámec eh, a diskuze o horizontu Evropa eh, jsou pro nás nesmírně závažné téma. Vznikl návrh finského předsednictví. Já doufám, že vláda nepadla kvůli tomuhle návrhu. velké množství členských států je proti eh, tomuto návrhu. Jsou tam redukce, které považujeme za nepřijatelné. My jsme samozřejmě proti, protože i návrhy Evropského parlamentu jsou založené na dosahování určitých cílů. Jak můžeme mít eh, nový zelený díl a dekarbonizaci, když na základě současných technologií, jak všichni vědí, je to pro některé, někteří, lidi, někteří lidé říkají, že je to velice těžké dosáhnout těch cílů a jiní říkají přímo, že je to nemožné. Na druhou stranu eh, existují určité nesmělé pokusy eh, předsednictví a členských států škrtat peníze na výzkum a inovaci. Takže jak máme vůbec kdy najít nové technologie, které by nám umožnily tu dekarbonizaci, kterou jsme si vytkli jako cíl? Jenom jeden příklad. U skladování energie 99% technologií je založeno na principech starých 50 let a pouze 1% pochází z jiných zdrojů. Takže u elektrických baterií jsme velice pozadu. A pokud opravdu chceme, aby se Evropská unie posunula vpřed, musíme investovat do technologií, aby se staly vyzrálými a aby dali průmyslu a spotřebitelům možnost, soukromým spotřebitelům a malým a středním podnikům, možnost dělat to, co všichni chceme, neboli snižovat uhlíkové emise o 50 ty mise a partnerství, které jste nám představil ve strategickém plánování, ty my vítáme a myslím si, že bychom také měli mít na paměti tyto konkrétní záležitosti, protože jinak ztratíme důvěru, protože nebudeme schopni splnit naše sliby a nebudeme moci ukázat, že jsme v popředí boje proti klimatické změně. protože na to nebudeme alokovat dostatečné zdroje a protože nenastavíme správně priority, tak jak mají být. Chtěl bych se vás také zeptat, jestli návrhy na partnerství budou oficiálně eh, zahájeny ještě předtím, než bude znám definitivní eh, víceletý finanční rámec. Možná jsou to jenom nějaké zvěsti, ale mohl byste potvrdit, případně vyvrátit, že máte jenom jediný návrh pro všechna partnerství. A jestliže JTI a další partnerství, a jestli JTI a další partnerství budou přispívat k misím. A pokud ano, eh, tak bude se ten finanční příspěvek vypočítávat jako část těch 10%, které jsou alokovány na mise. A poslední poznámka. Které mise jsou momentálně v nejpokročilejší fázi? Mohl byste nám to uvést? To by bylo ode mě všechno. Děkuji vám za vaši otevřenost a jsem přesvědčený o tom, že se nám bude dobře spolupracovat, protože výsledky těchto společných kroků jsou nesmírně důležité pro celou naši vědeckou obec, která na ní nedočkavě čeká. Děkuji moc krát, děkuji kolegům za vaši otevřenost. Já jsem si jistý, že se nám bude dobře spolupracovat. A nyní za Renew paní Martina Dlabajová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě jednou blahopřeji a těším se na spolupráci v příštích letech. Pane Pakete, eh, obecně vzato, spíš jako takovou jakoby reflexi musím říct, že jsem trošičku smutná e, ze zpráv, které máme z rady, co se týká víceletého finančního rámce a horizontu Evropa. Hovoříme o velkých částkách, samozřejmě. Ale vzhledem k přidané hodnotě EU a jejího výzkumu a inovací, vzhledem k tomu, že se stále více mluví o tom, že výzkum a vývoj nám pomůže řešit změnu klimatu, vzhledem k tomu, že evropský průmysl zaostává v klíčových oblastech, si říkám, pro boha, proč nedáváme na tento program víc peněz? Co děláme špatně? Jaký je narrativ, který bychom měli budovat, abychom to dělali lépe? Možná, že bychom měli více spolupracovat jako parlament a komise, abychom eh, to tak trošku více motivovali, protože samozřejmě Evropský parlament chce 120 miliard, ale nejsme ani na míle vzdáleni tomu, co navrhla stará komise a ta nová se zdá být ještě ambicioznější, pokud to můžete potvrdit. Mám jednu konkrétní otázku k eh, pravidlům horizontu. Evropský parlament v článku 11 má poměrně dobrý text v tom nařízení o horizontu Evropa. To se týká synergii a tím pádem se to musí na třístraném jednáním ještě diskutovat. Je tam napsáno následující. Horizont Evropa bude implementován v synergii s dalšími finančními programy EU a bude se snažit maximálně zjednodušit administrativu. Nevyčerpávající seznam synergií s dalšími financovacími programy je obsažen v příloze 4. Ehm, jednotná sada pravidel Horizontu Evropa bude platit pro veškeré kofinancované akce výzkumu a vývoje. Já hodně pracuji s malými a středními podniky a myslím si, že je musíme do toho programu ještě více zapojit. Zajistíte, že do té míry, jak to bude možné, bude platit jedna sada pravidel a dohod o grantech ve všem, co se týká horizontu Evropa? Ať už to bude znalostní komunita, partnerství, Evropská inovační centra nebo cokoliv jiného. Je poměrně demoralizující, když máte v programu nový malý a střední podnik a po první velice administrativní, eh, administrativně náročné fázi si ten podnik všimne, že eh, příští výzva eh, výzkumu a vývoje financování z EU má úplně jinou základnu co do pravidel. Takže co můžeme udělat pro synergie a zjednodušování? Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Za zelené má slovo paní Gina Downing. Ano, děkuji mnohokrát já jsem velmi ráda, že jste přišli mezi nás do parlamentu a měla bych pár otázek. Pokud skutečně by se měla tedy Evropa odlišovat výzkumem, tak skutečně musíme si stanovit priority a musíme se jimi řídit. A tento proces je velmi důležitý právě v tom, že máme zapojovat zúčastněné subjekty do výzkumu protože tady se ukazuje, že máme skutečně celou řadu naléhavých otázek, klimatická změna, Eh, energetický přechod a tak dále. Čili skutečně společnost tady má určité omezené možnosti, ale v každém případě půjde o to, abychom nepracovali v kontraproduktivním systému. Čili je skutečně třeba mít strategický plánovací proces více než 1500 účastníků v podstatě v 59 různých eh, nezávislých organizacích a neziskových organizacích. Dále také tedy účastníci z průmyslové sféry předložili celou řadu návrhů. A to skutečně znamená, že ty partnerské vztahy v rámci Horizon Europe, mm, těm teď hrozí, že se jich skutečně zmocní ty velké průmyslové podniky a proto ty priority mají takový význam. Celá řada zpráv na to již poukázala a objevují se tady velmi závažné otázky, zda skutečně to přináší nějaké prospěšné akce pro občany. A to je skutečně velmi důležité právě ve vztahu k tomu, aby eh, výzkumné programy v této oblasti byly skutečně podporovány. Myslím si, že tady je poměrně nízká účast občanské společnosti, zejména v posledních kolech toho mm, procesu, ve kterém se tyto akce zpracovávají. A proto bych se chtěla zeptat na dvě věci. Jakým způsobem byste chtěli zvýšit účast občanské společnosti na tom strategickém plánovacím procesu v rámci Horizon Europe a dále, vzhledem k tomu, že v podstatě půjde o to pracovat tedy na těch společných programech, jakým způsobem budete zajišťovat, že komise bude plnit své povinnosti a bude skutečně hájit veřejný zájem a že skutečně tedy bude možné, aby výzkumné programy financované Evropou přinášely zisk pro společnost jako celek. Ano, děkuji vám mnohokrát. Za skupinu ID pan Polo Borga. Ano, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky, pane Pakete, že jste přišel. Díky za váš úvod. Mám velice stručnou otázku, která navazuje na některé z předřečníků. Vzhledem k faktu, že v horizontu 2020 máme partnerství, která jsou nejenom pro malé a střední podniky, obtížně přístupné, ale které vlastně vylučují do značné míry malé a střední podniky z těch partnerství. Ty oblasti, ve kterých ta partnerství existují, eh, jsou oblasti, kde vzniká většina emisí. A v těch partnerstvích eh, hrozí, že malé a střední podniky, i když se angažují, budou hrát pouze marginální roli. Chci se zeptat, zda v horizontu Evropa by bylo možné toto změnit, tedy zda by se nějak dala posílit role malých a středních podniků v těchto partnerstvích kde jsou malé a střední podniky často marginalizovány kvůli tomu, že jsou v partnerství s velkými podniky, které nutně je vytlačí. Děkujeme, pane Borgi. Uh, uh, uh, Takže pan Krasnodebský, prosím, teď máte slovo. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych vám chtěl pogratulovat za to, že jste se stal naším předsedou. A hovoříme tady o počtu partnerství, ale má otázka, nebo spíše můj požadavek by se týkal toho, jak to vypadá se změnami ve vztahu k předchozímu seznamu, jaké tady nastaly kvalitativní změny, myslím z hlediska tematického, jaký by tady měl být právě rozdíl, pokud jde o koncentraci těch programů výzkumných na určitá specifická témata. Máme tady dlouhý seznam a můžete mi prosím tedy říci, jaké tematické okruhy se v té koncentraci nejvíce projevují. Protože já jsem tedy měl příležitost hovořit s určitými případnými uchazeči a ti hovořili o nejistotách, které se týkají eh, toho inputu z vnitrostátní strany. Zda tady ta otázka byla skutečně dořešena protože ne vždy je všechno dodržováno, čili zda to bude nějakým jasnějším, zřetelnějším způsobem upraveno. Protože tady skutečně půjde tedy o to, jak se bude vlastně interpretovat vklad ze strany strukturálních fondů, zda bude tedy hodnocen také jako vnitrostátní vklad a pak je tady tedy rozdělování prostředků v rámci Horizon Europe a také tedy ta partnerství, jakým způsobem se to bude financovat. Možná, že to v podstatě půjde tedy z eh, financí určených na projekty spolupráce, jakým způsobem případně se budou řešit převody mezi jednotlivými fondy a Horizon Europe. Myslím, že ty projekty spolupráce by měly zůstávat skutečně takovým klíčovým okamžikem, čili plánujete v podstatě nějaké převody Otázka tedy té kvality, koncentrace, soustředění se tedy na určitá témata, nový seznam partnerství a otázka financování toho partnerství. To si myslím, že je skutečně pro mě velmi důležité a na to bych se vás chtěl zeptat a pokládat mm, nějaké příklady. Ano, výborně. A za, zaguje paní Matias. Pane prezident také quero No, děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo, i vám, pane generální řediteli. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Paketovi za to, že se mezi nás znovu dostavil. A chtěla bych také pogratulovat panu předsedovi k jeho zvolení. A nyní Víme, že v podstatě mm, parlament skutečně vítá možnost, aby zde vznikly nové nástroje a že můžeme skutečně vypracovat eh, v pravdě evropský eh, výzkumný program. To je důležité, ale zároveň bychom chtěli také upozornit na některé slabiny a na určité problémy a nejistoty, které zde mohou vyvstat když přijímáme nové nástroje, pokud tedy ty věci nebudou dostatečně jasné, tak si myslím, že jsou tady věci, které už zde dnes zazněly, ale které podle mě jsou skutečně zásadní, pokud chceme pracovat právě s těmi slabinami a s těmi nejistotami. Jsou tam právě body, které je třeba více vyjasnit, zejména tedy pokud jde o otázky rozpočtové pokud budeme mít potřebný rozpočet, myslím si, že bude skutečně třeba tedy pracovat s ním náležitě a být schopni pokračovat dále protože si myslím, že samozřejmě tady může dojít k určitým škrtům do budoucna a je třeba, abychom věděli, jakým způsobem s nimi nakládat. Pak je tady otázka součinnosti s dalšími finančními programy. Tady si myslím, že není jaksi ještě dostatečně zřetelné, jak to bude probíhat. A pak je tady otázka vzájemné doplňkovosti, protože ty běžné současné nástroje v rámci Horizon Europe eh, musí být mezi sebou slučitelné a to vždycky není. Máme tady samozřejmě i IT, ale je také třeba si uvědomit, že právě ve svém projevu jste na IT vůbec nenarazil. Také jste nehovořil o Climate Quick a také jste v podstatě eh, říkal, že je třeba si uvědomit, aby ten plán strategický nebyl zcela izolován, že je třeba, aby se skutečně do budoucna nevytvářelo nějaké matení pojmů mezi těmi jednotlivými mechanismy a nástroji protože některé se vlastně mohou překrývat, čili je skutečně třeba, aby to bylo zřetelně vymezeno. Čili já bych chtěla vědět, jaká bude v podstatě doplňkovost nebo slučitelnost těch nových partnerství a nástrojů mezi sebou, jakým způsobem navážou na ty nástroje, které již existují. A také podstatě bych právě chtěla zúraznit, že jste se tomu, myslím, dostatečně nevěnoval, ale že jsou to věci, které by měly být dostatečně zřetelně pojmenovány, abychom tady neotvírali zbytečně pandořinu skřínku tím, že bychom nebyli schopni dosáhnout té přidané hodnoty. Ano, dokončíme teď první kolečko dotazů od našich koordinátorů a já chci říci, že skutečně zaznělo mnoho otázek, mnoho velmi relevantních komentářů. Já vás požádám odpověď a pak budeme mít sedm kolegů, kteří by si také přáli vystoupit se stručnými dotazy. Takže v podstatě teď vám dávám slovo na odpověď na první dotazy. Ano, já se pokusím tedy udělat, co bude v mých silách. Těch otázek zaznělo hodně, já je opravdu vítám. A myslím si, že to skutečně jasně ukazuje na to, o čem mohou být vedeny diskuse mezi týmy v rámci ITRE a našimi útvary. Já se pokusím víceméně odpovědět na všechno, ale samozřejmě pak bude možno pokračovat v diskusi ještě i po tomto zasedání. Já bych zřejmě začal EIT eh, e což v podstatě zaznělo v posledním vystoupení paní Matias, ale také se o tom zmínil pan Eller a eh, také otázka tedy eh, toho strategického plánování. Eh, jistě budeme se muset ujistit, že tady budou existovat skutečné vazby mezi tím, jak budou stanoveny priority a také tedy návaznost na jednotlivé klastry, climate prvky musí jistě být tedy zahrnut do toho klastru a bude jistě možné to potom doplnit, jak budeme zpracovávat další dokumenty a ten KIK skutečně v podstatě také bude určujícím faktorem pro seznam těch partnerství a pro celý ten plánovací proces. Samozřejmě, že tedy probíhá v podstatě eh, jednání a bude tedy probíhat jednání o e, dalších úpravách nařízení o EIT, kde ta otázka právě strategie ve vztahu k EIT a tomu, jak tedy to nařízení bude v této oblasti uspůsobeno, je velmi zásadní myslím si, že skutečně bude třeba ještě na tom dále zapracovat. Ještě to není v úplně finální podobě, ale v každém případě tedy ten dopad, jaký budou mít tedy eh, právě tyto otázky na mm, to, co bude Horizon Europe moci podporovat v této politické oblasti, to myslím, že je skutečně zcela jasně vymezená věc. Nesmí tady přetrvávat žádné nejistoty nebo nejasnosti. Je třeba, aby skutečně ty věci běžely souběžně, to strategické plánování a také se zajistit, že tedy souběžně poběží práce na nařízení o EIT Myslím si, že skutečně ze strany komise se jaksi projevuje snaha, abychom tohoto dosáhli. Naše útvary na tom tedy velmi výrazně pracují. Pak také zazněla otázka, která se týkala v podstatě těch programů, které byly vybrány. Samozřejmě tedy budeme pokračovat tak, jak to bylo dohodnuto u těch šesti bodů. V podstatě v rámci strategického plánování jde o to, abychom pro všechny, nebo alespoň pro největší část z nich, byli schopni v tom plánovacím strategickém procesu jít v podstatě nad rámec toho návrhu a pokusit se skutečně ve studii ukázat pertinent, relevanci právě ve vztahu tedy toho, co bylo naplánováno a co bude uskutečněno a že se skutečně budeme snažit zaměřit právě i na to, jakým způsobem se to řešilo tedy v tom původním plánu, který už dnes není zcela tedy eh, uplatnitelný v rámci Horizon Europe, čili to je práce, na které skutečně jaksi pracujeme, ale těch šest tedy eh, bodů, které bylo skutečně jaksi vybráno přednostně, na, na, těch, na ty se zaměříme mnohem výrazněji. Pokud tedy jde o to, co říkal pan Eller, já tady v podstatě nevidím nějaké rozpory, pokud jde tedy o víceletý finanční rámec, ale myslím si, že skutečně je zřetelné, že podporovat větší finanční investice od průmyslových partnerů do těch partnerství je něco, co skutečně potřebujeme byste v podstatě říkal, že bychom měli například sledovat a partnerství v celé řadě oblastí, například letecké, že bychom měli být žádostiví. Já myslím, že to samozřejmě tedy bude možné i v souladu s veřejným financováním, které v rámci Horizon Europe bude zajištěno myslím si, že skutečně, co je zcela zřetelné, je, že skutečně potřebujeme tedy určité specifické finanční prostředky, že se to tady nedělá zcela tradičními cestami a že tady před námi stojí určitá výzva, jak budeme schopni právě využívat prostředků z privátní sféry transparentním způsobem. To si myslím, že je jistě nevždy jednoduché, jakým způsobem tedy průmysloví aktéři to pak mohou vykázat. Čili to bude i otázka určitého posouzení dopadu, které připravujeme pro ty budoucí návrhy, které se budou projednávat. Paní Dlabajová, já mám pocit, že jste myslím, že jste to byla vy ptala na to, zda tady bude nějaký jednotný tedy um, návrh týkající se těch partnerství. V podstatě se zdá, že je tady celá řada ustanovení, která by v podstatě měla být tedy totožná pro všechna partnerství právě u těchto velmi náročných otázek a také tedy pokud jde o dopad na společnost, aby skutečně to bylo nějakým způsobem lépe propojeno, protože ta partnerství nevždy fungují tedy jako jednotné implementační nástroje, čili to skutečně zapojíme i do toho Green Dealu. Čili to je otázka, kde v podstatě samozřejmě by bylo logické, abychom měli nějaký jednotný systém a je možné, že skutečně se to bude muset dále analyzovat na základě právě práce různých útvarů komise a také se pokusíme najít co nejúčinnější způsob, jak tedy využívat právě ty prostředky z průmyslu, včetně tedy investičních prostředků. Máme tedy 13 eh, těch dopadových studií, které se budou provádět pro ta partnerství. Je to skutečně důležité. byste hovořili například o partnerství v oblasti ocely, to je dobrý příklad, ale diskuse se v podstatě netýká tedy jenom jaksi těch otázek nějakých eh, průkazných materiálů na velké platformě, na široké platformě, ale půjde o to, abychom skutečně mohli umožnit tedy zapojení průmyslu v daném sektoru, aby ty včasné investice, které budou tedy přicházet z různých stran, byly skutečně tedy rychle a účinně využity pro dekarbonizaci, čili to je skutečně jaksi věc, u které očekávám, že partnerství eh, bude si vyžadovat zde určitou další podrobnější diskusi, další podrobnější jednání a že se ukáže, jak se ty věci budou vyvíjet také v průběhu eh, implementace, protože tady je samozřejmě ta legislativní fáze, ale je tady také důležité to analytické zhodnocení jednotlivých partnerství. Já samozřejmě nemohu hovořit za paní Mary Gable, neznám tedy její možnosti a její omezení, ale v každém případě si myslím, že komise rozhodně tedy se ček, chystá na toho 18. února a na to slyšení, které bude uspořádáno. Celá řada poznámek zde zazněla tedy na téma víceletého finančního rámce a jednání, která probíhají na toto téma v současné době, čili pro mě je to teď obtížné komentovat. Je zřetelné z prohlášení komise a také tedy prohlášení předsedkyně komise, eh, například v rámci COP v Madridu, že skutečně tedy půjde o to, že Evropa chce skutečně investovat do velké míry do výzkumu, vývoje a těchto eh, kategorií. Je jisté, že rozpočet Evropy je velmi tedy důležitým nástrojem pro takovéto investice, ať už se to týká Horizonu Europe, ale tedy potom i vlastně té možné součinnosti mezi nejrůznějšími skladebnými prvky víceletého finančního rámce Čili samozřejmě je tady to napojení na strukturální fondy, ale také tedy na nástroj pro propojení Evropy, eh, programy, které se týkají digitalizace Evropy a také společná zemědělská politika například kde skutečně jde o vytváření nového rámce i pro průmyslové eh, útvary, čili skutečně jde o to, aby se projevil tedy ten dopad a abychom výzkum a vývoj byli skutečně schopni využít tedy pro konkrétní eh, projekty a jejich realizaci. Potřebujeme investovat do technologií, vy jste hovořili o bateriích, to si myslím, že je velmi dobrý příklad, protože je to také jedna z oblastí, kde v podstatě budeme spolupracovat na evropském projektu s průmyslem, který eh, skutečně velmi významném projektu, který už jaksi byl zpracován. Možná tedy letectví, eh, ocel a další odvětví. Půjde tedy v podstatě o ty dodavatelské řetězce, o inovaci a tady si myslím, že partnerství bude sehrávat velmi významnou úlohu čili tyto projekty, které jsou v evropském zájmu, si skutečně zaslouží tedy, aby se jejich implementace dále prohloubila. Čili to samozřejmě zase propojí celou řadu týmů v oblasti eh, inovace a výzkumu pochopitelně stanovovat partnerství, pokud neznáme rozpočet. To je jistě velká výzva a víme, že samozřejmě tedy ty eh, rozpočtové otázky jsou zde velmi důležité, čili v této fázi musím říci, že je velmi obtížné si představit, a pro mne představit tedy, jakým způsobem budeme postupovat než v podstatě budou instituce schopny se dohodnout na budoucím rozpočtu. Čili skutečně to bude otázka toho, jak se budou věci vyvíjet pro rok 2020 a zda se tedy skutečně podaří dospět k nějaké rychlé dohodě. My budeme již z počátku příštího roku připraveni. Myslíme si, že tak v březnu, dubnu bychom nejpozději tedy měli mít hotovy ty dopadové studie takže to pak bude samozřejmě záviset na tom, jak budeme schopni se dohodnout eh, na Horizon Europe právě ve chvíli, kdy bude hotov eh, víceletý finanční rámec. Pochopitelně tady máme tedy určité závazky pro rok 2020 a tady se skutečně bude v podstatě implementovat tedy ten rozpočet až do toho období 2024 ale pak samozřejmě půjde o to, abychom se snažili ty věci tedy dobře nastavit. Bude tady skutečně ta legislativní práce, o které jsem hovořil, abychom dospěli k ještě lepším výsledkům. Teď, kde tedy jsme pokročili nejvíce, myslím si, že například ta mm, otázka měst, spolupráce mezi městy a to je jedna, myslím, z oblastí, kde si myslíme, že v podstatě budeme mít doporučení s tím, že je skutečně třeba, aby se tyto věci eh, vždy odvíjely v rámci několika různých politik, které budeme zohledňovat zároveň, protože to samozřejmě je něco, co promlouvá k občanům, co má tedy dostatečný, jaksi ambiciozní základ a to se opravdu projevuje po celé Evropě, protože města jsou tedy oblastmi, eh, ve kterých se mohou projevovat právě různé eh, typy těch programů, Smart Cities, Clean Cities a tak dále, čili tady se to odvíjí skutečně i na té vnitrostátní, i na té místní úrovni a je třeba skutečně přihlížet tedy k té práci, která již byla odvedena, pokoušet se vždy přinášet přidanou hodnotu abychom skutečně dobře tyto věci propojili právě s těm úsilím, které se vede i na institucionální úrovni, místní úrovni s průmyslovými partnery. Čili myslím si, že skutečně tady budeme mít celou řadu tedy velmi významných prvků v akčním plánu, které oznámí tedy Evropská komise a které musíme nutně tedy dobře propojit, aby se tyto věci mezi sebou dobře prolínaly. Čili myslím si, že tady celou řadu máme už například ty referenční sítě a podobně. To jsou věci, na které se můžeme spolehnout, o které se můžeme opřít. A teď možná trošičku ještě Stručně se pokusím jenom propojit možná některá z vašich vystoupení a odpovědět naraz. Pokud jde tedy o ty synergie, o zjednodušování, to je opravdu velmi důležitá věc, která před námi stojí. Myslím si, že celou řadu věcí jsme již dosáhli, určitého pokroku zde tedy bylo dosaženo i z hlediska připravenosti komise. Chtěl bych v prvé řadě říci, že v podstatě teď se obracíme tedy ke všem členským státům, vysvětlujeme jim, jak budou vypadat prováděcí podmínky, hodnocení, eh, green agreement, jakým způsobem budeme v podstatě tedy pracovat s fondy z prostředky. Čekáme, že získáme tedy zpětnou vazbu, abychom také lépe chápali, jak vlastně to působí na aktéry v jednotlivých členských státech protože půjde skutečně o to, aby aktéři byli v plné míře zapojeni, aby se tedy věci zjednodušovaly v jejich prospěch. Rozhodně si musíme uvědomovat, že zjednodušení samozřejmě tedy se eh, zapisuje do určitého kontinuálního procesu a že skutečně se chceme tedy pustit cestou zlepšování a myslím, že už skutečně díky vám jsme v podstatě v rámci Horizonu 2020 eh, dosáhli určitých úspěchů. Takže jistě budou probíhat inovační postupy, máme k tomu možnost, včetně tedy těch hodnotících pravidel, ale některé věci jsou ještě v diskusích v rámci parlamentu, mezi parlamentem a radou Čili tady máme prostě určitou součinnost a máme možnost eh, kumulovat určité hmotné prostředky na financování mezi jednotlivými nástroji. Čili to jsou ještě diskuse, které nás budou teď zajímat v nejbližším období a myslíme si, že i tam by se mohlo dosáhnout zjednodušení. Já se omlouvám, říká pan řečník, ale ještě musím říci, že mne také ehm, zklamalo to, že se tak málo tedy zúčastnila občanská společnost například těch specifických dnů, které jsme uspořádali na téma výzkumu a vývoje a inovací. Myslím si, že skutečně těch odpovědí tady bylo málo i té aktivní účasti, ale zároveň v podstatě musíme říci, že toto společenství se doposud vlastně nikdy neúčastnilo uh, takže si myslím, že je důležité, že jak si tento první krok byl učiněn, že tyto organizace se zúčastnily, byť tedy ne v dostatečné třeba míře a myslím si, že my skutečně spolupracujeme s celou řadou z nich, s těmi třeba, které mají zastoupení zde v Bruselu, právě v propojování mezi Evropou a občany. Ale naším cílem není v podstatě nějakým způsobem tedy eh, pracovat na tom jenom s těmito organizacemi, spíše oni slouží jako takový mezičlánek mezi občany a námi, eh, čili je to zatím v experimentální fázi. A pokud jde o partnerství a tedy realizace toho programu, tak eh, musím říci, že komise skutečně pracuje tedy v zájmu Evropanů a že tyto projekty jsou také tedy v zájmu Evropy a že zde eh, průmysl tvoří jaksi součást eh, celého toho dopadu na občanskou společnost a že naším úkolem je v podstatě tedy hm, trošičku dostat ten průmysl do fáze jaksi aktivnější účasti. Pan Eller tady hovořil o leteckém průmyslu. Dnešní tedy letecké partnerství skutečně je velmi účinné, přináší i možnost úspory paliva například ale samozřejmě je tady otázka i růstu eh, počtu eh, přeletů v letecké dopravě, čili samozřejmě tady je zase otázka toho, co může průmysl přinést a my zde očekáváme, že toto partnerství by mohlo tedy být velmi účinné v této oblasti. Možná, pokud dovolíte, ještě minutku nebo dvě. Pokud jde tedy o ty malé a střední podniky, ty jsou dnes opravdu velmi úspěšné v Horizon 2020. V podstatě je to tedy nový přístup, který by měl jim umožnit, aby se ta úspěšně nastavená dráha mohla odvíjet i dále, včetně tedy v rámci partnerství, protože se snažíme eh, rozšiřovat množství a jaksi škálu aktérů v rámci partnerství mm, ze strany malých a středních podniků a také tedy nějakým způsobem orientovat eh, práci, která se odvíjí v rámci těchto partnerských vztahů. A teď pokud jde o ty nejistoty, jistě samozřejmě je tady ta rozpočtová nejistota, ke které dnes rozhodně už nemohu nic dalšího dodat. Ale pokud jde o Evropský technologický institut, tady skutečně jde o těsnou spolupráci. Podstatná změna v programu mezi Horizon Europe a Horizon 2020 je v podstatě ta snaha zaměřit více tedy se na to, aby výzkum a věda měly dopad daleko průřezovější než dříve, protože dříve jsme skutečně pracovali dost výlučně v rámci jednotlivých klastrů a teď tedy snaha je samozřejmě hledat vždycky nějakou tu kritickou jaksi masu ale snažit se působit co nejvíce průřezově, horizontálně. A to je, myslím si, jaksi určitý dopad, že v podstatě to, jakým způsobem vlastně pracuje tedy komise s jednotlivými zúčastněnými účastníky, je něco, co budeme tedy dále přeskoumávat a myslím si, že to je právě velmi důležité, aby si právě všichni uvědomili, že tento průřezový přístup je pro nás zásadní a že tady je tím pádem vytvořen prostor i pro nové skupiny, pro nová konsorcia a nové aktéry, aby se na tom podíleli. Děkuji mnohokrát. To byly skutečně velmi konkrétní odpovědi na téma, které je pro nás velmi důležité. Já myslím, že budeme tedy schopni dodržet časový limit. Máme sedm tedy účastníků, kteří se hlásí paní Carvalho nejprve. Děkuji. Blahopřeji, pane předsedo, ke zvolení. A pane Pakete, vítejte na výboru ITRE. Ráda bych se vás zeptala na další podrobnosti ohledně institucionalizovaných partnerství. Partnerství jsou velice důležitou součástí Horizontu 2020. A všichni očekáváme, že budou tuto významnou roli v horizontu Evropa hrát i nadále. Pokud jsem dobře pochopila vaše předchozí odpovědi, měli bychom očekávat 13 separátních legislativních návrhů. Pakliže s rozpočtem půjde vše dobře do eh, září 2020. Máme sadu partnerství, která jsou založena na článku 185, tedy veřejná partnerství v rámci spolurozhodování. A potom na základě článku 187 jsou to určitá veřejná soukromá partnerství. A pak jde tedy o to, že diskutujete o tom, zda některá partnerství budou podle článku 185 nebo podle článku 187, zejména ta partnerství podle EDCTP, zda tedy plánujete rozšířit globální dopad těchto partnerství, přičemž s tím plně souhlasím. O čem tedy konkrétně diskutujete v rámci těch jednání o rozhodnutí, zda se jedná o veřejno-veřejné partnerství nebo o veřejno-soukromé partnerství? Všechno ostatní si myslím, že je vyřešeno. Děkuji vám. Díky. Paní Galvez Muñoz za SAD thank you very much. Eh, Congratulations. Děkuji. Blahopřeji v první řadě ke zvolení a díky, pane Pakete, že jste tady. Mám dvě otázky. Jedna se týká misí a jedna se týká partnerství. Co se týká misí, tam mě zajímají škrty v rozpočtu, priority a synergie. Přístup těchto misí potenciálně může obohatit harmonizaci tohoto fondu a těchto programů, kde zatím synergie chybí. Ale v rámci toho potřebujeme dost peněz, ne? Jinak eh, to bude další program, ale nebude mít eh, ten horizontální aspekt. V rámci priorita nebude nic obohacovat. Takže má otázka. Jak moc velké jsou ty škrty? Budou ty mise prioritou, nebo ne, nebo budou jenom některé prioritní, nebo se sníží úroveň ambicí těchto misí. Vy jste zmiňoval několik příkladů, například ta mise pro města a A co se týká eh, měst bez emisí, tak bychom mohli jít cestou elektrifikace, což někteří navrhují, což je, řekněme, umírněnější než ten předchozí cíl a je to více orientováno na biznis. Takže se chci zeptat, jak velké ty škrty v rozpočtu jsou. A druhá otázka se týká jednoho z partnerství. Studie dopadu neprobíhá tak, jak by se předpokládalo například v partnerství Prima. A z rady slyším zkazky, že prý Evropská komise bude proti pokračování eh, programu Prima po roce 2021. Přičemž toto je partnerství které má zvýšit dostupnost vody a udržitelné zemědělství v regionu, tedy ve Středomoří, což je region, který tvrdě zasáhla změna klimatu a růst populace. A geopoliticky je to také důležitá oblast, takže otázka je, zda jsou ty zkazky pravdivé nebo ne. Děkuji vám. Děkuji, paní Mihajlova z Riňů. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji v první řadě ke zvolení. Přeji vám úspěšnou práci v tomto důležitém výboru. A díky, pane generální řediteli, za to, že jste přišel a prezentoval tyto velice zajímavé informace. Zaměřím se na jednu oblast, eh, o které hovořila již paní koordinátorka z Renu, tedy synergie s ostatními programy. Už jste zmínil několik možností v rámci Connecting Europe Facility, v rámci Invest EU, v rámci vesmírného programu a mnoha dalších. Ale má otázka je, máte na pořadu jednání partnerství a mise, je tam nějaká možnost koordinace s již existujícími nástroji a s novými nástroji? Jako třeba ten budoucí nástroj pro transformaci nebo s jinými možnostmi v rámci eh, programu Evropské unie. Toto je v kontextu našeho zásadního přání míti v Evropské unii efektivní rozpočet, abychom se vyhýbali překryvům a abychom měli co nejefektivnější výsledky ve všech programech. Děkuji vám. Děkuji vám za zelené, pan Rope. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já bych vám chtěl poblahopřát ke zvolení a přeji vám mnoho štěstí. A děkujeme vám, pane generální řediteli, za vaše informace. Dovolte mi pár, pár otázek a komentářů. V první řadě se chci zeptat, jak je eh, Horizont 2020 implementován za kolik peněz již byly podepsány smlouvy a co očekáváte, že dosáhnete do konce příštího roku? Proč se ptám? Komise navrhuje výrazným způsobem zvýšit, tedy strojnásobit tento program pro příští období, ale Finsko, jakožto předsednictví, nenavrhuje, že by členské státy měly více přispívat. Že by tedy měli najít nějaké vlastní prostředky, aby do těch programů přispívali. Tak, aby žádné další programy pak nemusely být škrtány. Je návrh, že program Horizont Evropa by mohl dostat peníze z fondů na soudržnost a z fondů na zemědělství ale jak v oblasti soudržnosti, tak v oblasti zemědělství, přičemž fondy soudržnosti používají zejména ty méně bohaté státy, takže eh, tam ty eh, obnosy na klima jsou poměrně značné. A pak ještě jedna věc. Když hovoříme o horizontu Evropa, Neměl by tento program přispívat k rychlejší a užší soudržnosti, nebo neměl by alespoň doporučovat, jak by se toho všeho mohlo dosahovat? Nebo jak bychom mohli lépe řešit problémy v oblasti zemědělství, protože víme, že nákupní ceny eh, mají velice negativní dopad na eh, zemědělství, protože zemědělec neplatí méně Další otázka. Na základě všech informací, které máme, eh, vidíme, že ten program se různě využívá v různých zemích. Každopádně to není moc eh, aktivní. Jaké jsou proto důvody? Umožnili by tyto mise a partnerství, aby se všechny členské státy účastnili? Děkuji, pan Buzek. Děkuji. Blahopřeji ještě jednou, eh, Kristiane. Přejeme ti vše dobré eh, při vedení, jak si říkal, toho nejvýznamnějšího výboru zde v parlamentu. Eh, můžeme říct, že komisaři se mění každých pět let. Evropská unie tak může být díky generálním ředitelům stabilnější. Proto vítejte, pane generální řediteli. Chtěli bychom navázat na všechno, co jsme dělali v minulosti. Už od začátku Horizontu 2020 a pokračovat v tom Horizontu Evropa. Dovolte mi poskytnout vám možnost eh, v tom, co řekl kolega Dan Nika před 40 minutami, takovým všeobecnějším přístupem, protože zaznělo spousta detailních otázek. A my dobře víme, že náš Green Deal pro Evropu závisí na úspěchu inovační politiky. Všechno závisí na tom, toto bude ten nový motor, nové technologie pro ocelářství, hnojiva, zemědělství obecně. Spousta toho je před námi. Máme určité zkušenosti v roce 2000 Antonio Guterres, eh, portugalský premiér a eh, předseda Evropské rady, rozhodl společně s radou o Lisabonské strategii. Tam šlo o inovace, o nic jiného. V roce 2010 pan předseda Van Rompuy společně s radou rozhodl o Evropě 2020. Eh, I na to už jsme zapomněli. A bylo to založeno na inovacích a to nejdůležitější, nechceme to promarnit i po třetí. Vidím zde tři nové nástroje. Nebo zcela nové. Máme eh, Evropskou radu pro inovace, Evropský institut pro inovace a technologie, eh, sloučený do vaší působnosti, eh, pane generální řediteli. To je nové. A ten náš znalostní trojuhelník. Takže my bychom mohli do našeho výzkumu a inovace a do příslušné politiky, do vzdělávací politiky konec konců také, díky tomu institutu, e institutu EIT. A mohli bychom to hodně rozšířit za peníze, aby to pokrývalo celou Evropu. A mě zajímá, jaká je vaše vize pro využití těchto tří možností, abychom se v roce 2030 konečně prosadili. To jistě není snadná otázka. Respektive já nevím, jak bych toho dosáhl já. Děkuji vám, pane Busku, paní Tereza Griffin. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji ke zvolení pod eh, vedením Jeržiho jsme s Itretran a Envy udělali spolupracující celek, který přidává hodnotu. A z toho, co jste řekl dnes dopoledne, jsem si jistá, že vy budete dělat to samé. Děkujeme vám, pane Pakete, že jste přišel. No, rozpočet. To nedává vůbec smysl z hlediska společenského, zdravotnického a hospodářského dopadu škrtat rozpočet na výzkum a vývoj. Otázka jak to zapadá do té spravedlivé transformace. Tím nemyslíme jenom kopu peněz. Myslíme tím společenský přístup k průmyslové politice. Takže ano, Horizont Evropa to nemusí být pouze reskilling a upskilling, může to být také kreativní vzdělávání, zejména pro mladé dívky, aby eh, měly ty, eh, ta pracovní místa s vysokým podílem HDP. Chci se zeptat na občanství a governance. Řekla bych, že eh, i v ostatních věcech jsme se posunuli. Hovoříte o propojení eh, občanů s vědeckou a veřejnou politikou. Podívejte se na to, jak se spravuje energetická unie, kde máme mechanismy, eh, jak se propojovat přímo s občany. K tomu, co jste řekl o horizontálním přístupu, je má otázka, jak se to všechno genderově a klimaticky pojistí je to práce, která začala v podstatě už v, roce eh, v 90. letech. Když jsem byla předsedkyně hospodářské rady v Liverpoolu, tak jsme tehdy pracovali s DG16 eh, Greyer Meadows, kdy jsme chtěli zjednodušit eh, prost, eh, proces přihlašování se do příslušných programů. Takže když máte to jádro dobrých myšlenek, potřebujete technickou pomoc na rozvoj této myšlenky, abyste se kvalifikovali pro fondy. Já se chci zeptat, zda můžeme udělat to samé zde, abychom se více propojili s místními komunitami a s občany. Poslední otázka. Pravděpodobně mi nebudete moci odpovědět, ale může prosím Spojené království zůstat plnohodnotným partnerem v horizontu Evropa? Děkuji. Děkuji. A jako poslední paní Bilbao Barandika. Děkuji vám moc krát. Dobrý den a gratuluji, pane předsedo, k zvolení. A děkuji také panu, senior, panu Paketovi, se kterým už jsme měli příležitost diskutovat, když měl na starosti téma dopravy takže dobrý den a vítejte. Už bylo položeno mnoho otázek, ale e, já bych se chtěla ještě vrátit k rozpočtu a zeptat se vás, jestli si myslíte, že ty oznámené škrty by mohly ohrozit vytyčené cíle vzhledem k tomu, že se e, rozšiřují e, partnerství, což by také mělo dopad na programy v horizontu. A za druhé, Jestliže v programu, Horizont, v programu Horizont myslíte si, že eh, zbývá ještě několik dalších kroků, že je možné ještě posílit eh, spolupráce veřejného a eh, soukromého sektoru, když bude méně zdrojů, bude muset proběhnout nějaké zjednodušení vzhledem k tomu, kolik bude k dispozici zdrojů a bude tedy muset eh, se zvýšit efektivita. Myslíte, že máme k dispozici nástroje na to, abychom posílili tento model na evropské úrovni, eh, který eh, přinesl výsledky? A za třetí bych se chtěla zeptat, jaký si, myslíte, jak, jaký si myslíte, že je tady vliv regionu, jaká je jejich role, protože v těch partnerstvích ty vytyčené cíle, to jsou globální výzvy, ale globální výzvy, které nemůžeme řešit, pokud nezahrneme i lokální úroveň. Hovoříme tedy o městech, ale i e, o evropských regionech protože právě tam se projekty rozvíjejí a tam probíhá nejvíce inovací. Takže jaký je podle, jaká je podle vás role regiony? Protože na to se neustále stěžuje výbor regionu ve všech stanoviscích a ve všech zprávách a deklaracích. Takže velice rád si poslechnu vaše odpovědi. Děkuji, on to vlastně nebyl poslední příspěvek. Poslední příspěvek bude od pana Kora, eh, nezařazeného poslance. Gratuluji vám ke zvolení a vítejte, pane Pakete. Já bych se chtěl zaměřit na aspekt komunikace, protože v rámci programu Horizon 2020 je velice často složité zapojit malé a střední podniky a občany, sdělit jim, jak to vypadá, že mohou spolupracovat na těch programech. Byť tento program bude mít zásadní roli pro budoucnost Evropy, jsou tam miliardy a miliardy euro se chci zept, chtěl, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné implementovat nějaký program, jak by se experti z komise generálního ředitelství mohli vydat do členských států, podobně jako eh, zástupci Evropského parlamentu a tak dále, a, aby zajistili, že ty jednotlivé programy budou rozpoznatelné, že budou známé našim občanům. Druhá otázka se týká Green Dealu pro Evropu. A tady, pane Pakete, vy jste hovořil o e, skutečné zelené průmyslové revoluci se zaměřením na práci a životní prostředí. Je potřeba e, pamatovat na rovnováhu mezi e, sociálním a ekonomickým aspektem. Zde je zásadní role inovace, chcete-li realizovat takovýto druh transformace na Eh, tento druh programu. Jakými programy toho chcete docílit? A třetí otázka se týká digitálního světa a nových technologií, protože tady vidíme jednoznačně obrovský eh, komerční faktor, který se eh, týká role Evropy a ostatních, řekněme, supervelmocí, tedy USA, Číny. Chci se zeptat na dopad toho, jak vnímáte tedy práci v této oblasti. Máte nějaký odhad, jaký bude mít dopad umělá inteligence na naši práci? Je to něco, k čemu máte třeba studii dopadu ve vašem generálním ředitelství? Děkuji vám. Now I invite you, Mr. Director General. Děkuji a teď dám slovo panu generálnímu řediteli, aby stručně odpověděl na tyto otázky. Pět až sedm minut, prosím a skončíme víceméně na čas a budeme se moct pustit do dalšího bodu. Děkuji, že jste přišel ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vzít to stručněji než předtím. Pokud jde o partnerství, tak provádíme 13 posouzení dopadu, která nepředjímají nějak ty návrhy. Zamyslíme se nad tím, jaká je nejlepší forma partnerství a ve strategickém plánování máte seznam těch partnerství a u každého z nich identifikujeme, jak, jaký je momentálně předpokládaný režim implementace, ale také jaké jsou alternativy. Takže v tom posouzením dopadu zkoumáme, co je nákladově nejúčelnější z pohledu životního prostředí, z pohledu ekonomického a sociálního, jaký je tedy nejúčin, nejúspornější způsob naplnění toho partnerství. Dnes nemůžu říct, jestli bude 13 návrhů, jestli tedy pokryjeme institucionálními partnerstvími všech těch 13 oblastí, to za prvé. A pokud jde o globální zdravotnické partnerství EU-Afrika, tak to je práce, která začíná s EDCPT Tady se ta diskuze eh, točí zejména okolo, okolo toho, jestli eh, je nejrelevantnější článek 187 nebo 185. Pokud jde o EDCTP, tak hodně práce už bylo vykonáno a já bych očekával, že právě tady bude jádro diskuze. Ale zatím ještě dnes nemůžu říct, jakým směrem to posouzení dopadu půjde. Posouzení dopadu je samozřejmě analytickým základem pro politická rozhodnutí a výsledek posouzení dopadu bude tedy vyhodnocen komisařkou Gabriel a samozřejmě spoustou dalších komisařů. a pak se uvidí, co uděláme, jestli podáme horizontální návrh anebo jednotlivé návrhy. I o tom se diskutuje a já očekávám při nejmenším to, že vznikne jasná horizontální vrstva, která umožní společná pravidla a také interakce mezi partnerstvími, ale zda to vyžaduje jednotný návrh, jediný návrh nebo několik různých návrhů, to se ještě neví. Já bych nechtěl vyvozovat závěry z probíhajících diskuzí o rozpočtu. Za prvé, zatím ještě žádné škrty nenastaly. A parlament bude součástí procesu, e, a to i v pozdějších fázích, takže tady nechci předbíhat událostem. Pokud jde o parametry mise, tak to souvisí v určité míře, ale jenom omezené míře s rozpočtem na Horizon Europe. A realita je taková, že ty mise nejsou o výzkumu a inovacích. Ty mise jsou o tom, aby přinesly nějaký výsledek společnosti, k, k společnému prospěchu Evropy na místní, národní i evropské úrovni což si bude žádat mnohem více než příspěvky z Horizontu Europe. Samozřejmě agenda výzkumu a inovací e, umožňuje plnění výsledků e, pomocí technologií, e, znalostí a experimentů a tak dále. A pokud ty se nastavíme dobře a pokud si, pokud si získají politickou pozornost, tak bych čekal, že členské státy a výzkumné organizace budou chtít také být součástí agendy výzkumu výzkumu a inovací. Takže se budou slučovat eh, zdroje i nad rámec eh, horizontu eh, Evropa. O těch misích budete pravidelně slýchat v průběhu příštího roku, takže se k tomu budeme stále vracet. Pokud jde o synergie, tak ano, Tohle je mnohem širší diskuze než pouze spojování fondů do určitých konkrétních projektů. Tohle je mnohem strategičtější diskuze. Jak zajistit, aby partnerství, ale i mise mohli podporovat nebo koordinovat využívání fondů, které jsou mimo Horizon Europe. Jsou to samozřejmě určitá právní omezení, zejména z, z, z článku 187 a 185 smlouvy, které nepovolují, aby společné podniky přímo implementovaly jiné rozpočty než na výzkum, aspoň tak je to zatím dnes, což jim ale nijak nebrání, aby bychom měli vést tuto diskuzi, aby byly součástí programování a příprav implementace souvisejících programů, jestliže výzku, výsledek financovaného výzkumu je připraven k mm, nasazení. O tom diskutujeme v komisi a tohle je výsledek mnohem hlubší práce na synergiích v tomto cyklu e, a je, to tak, je tomu tak ještě více než kdy dřív. Chtěl bych ještě něco říct o místním financování, o ekosystémech na místní úrovni, národní i e, evropské. Tady ústřední roli dnes e, hrají strukturální fondy a bude tomu tak i na, budou, na příště. A eh, právě tady vznikají místní ekosystémy. Eh, potom tu, tu byl zmíněn příklad z Liverpoolu, ale když se podíváme na data, tak v Evropě ročně eh, vytváříme více startupů než Spojené státy. V inovaci jsme v této rané fázi velice dobří, a to proto, že místní ekosystémy, univerzitní ekosystémy, průmyslové ekosystémy jsou podporovány různými aktéry, mimo jiné velice efektivně i strukturálními fondy. Takže tohle je jistě úsilí, v kterém je záhodno pokračovat v příštím cyklu a propojování výsledků těchto raných fází s, a dosahova, dosahování, rozšiřování je na evropskou úroveň, přesně o to jde Evropské inovační radě. Evropská inovační rada je jedna z novot v horizontu Evropa a její myšlenkou je využívat tyto rané inovace, a to i z Evropského institutu technologií, což by měl být velký evropský inkubátor. A EIT e může urychlit tuto expanzi tím, že bude financovat vysoce rizikový výzkum, který bude důležitý na průlomové technické inovace. E, zároveň bude poskytovat tedy e, fondy a na nedávné konferenci Slash, což je každoroční velká událost ve Finsku, kde bylo 25 tisíc účastníků. Tam jsem se potkal s mnoha americkými i evropskými představiteli a e, tato disruptivní technologie, ať už chcete být e, v technologii nebo biologii nebo v dalších oborech, kde je Evropa vědecky e, velice silná, ale ale je to, je to rizikové, protože produkt ještě není zralý pro trh. Takže výzkum a vývoj je potřeba podporovat prostřednictvím EIC. Je také možné eh, najít investory od samého počátku, ale potom, jak výzkum postupuje, tak to riziko je zvladatelnější a nám se podaří přitáhnout eh, pomocí eh, financí z Evropské inovační rady další aktéry. Takže tady je potřeba opravdu provázat úsilí členských států, místních sil za podpory strukturálních fondů a e, evropských nástrojů. A na závěr bych si nechal tu nejobecnější otázku, nebo ještě bych chtěl říct ke komunikaci. E, tohle je nesmírně důležitý bod pro Marii Gabriel. Tato řekla při slyšení velice jasně. E, hodlá se postarat o to, aby dopad e, byl cítit i v členských státech všude po Evropě, nejenom v hlavních městech. To je taky jedna z ambicí e, horizontu Evropa. Myslím si, že tady komise může dosáhnout značného dopadu, pokud se e, spojí s poslanci parlamentu a už teď jezdíme po členských státech a prezentujeme program, pomáháme eh, aktérům podílet se na jeho utváření a eh, spolu utváříme jeho aspekty. Jsou to akce, eh, na které chodí naši obvyklí komunikační partneři a na nás je, abychom oslovili ještě širší soubor aktérů a ideálně, abychom ukázali občanům přidanou hodnotu evropských financí. Tato strategie eh, zatím ještě příliš neuspěla, zejména pokud jde o ten cíl 3%. Strategie 2020 má, myslím, pozitivnější perspektivu. Eh, blížíme se teď k jejímu konci ale eh, také to platí pro investice členských států do výzkumu a inovací, že zdaleka nenaplnili to, co jsme si přece vzali je potřeba vytvářet centra eh, excelentnosti, eh, a to i v horizontu 2020, to bude dále pokračovat. Eh, čím dál více si ale uvědomujeme, a to bych chtěl zdůraznit na příštích 30 let, že potřebujeme systémy výzkumu a inovací v Evropě a co se neděje v jednom členském státě, to je problém všech členských států. Potřebujeme tedy kolektivní úsilí politicky vizitelné, viditelné. A paní Gabriel prohlásila, že bude pracovat na evropském výzkumném prostoru, což by mohlo znamenat zásadní změnu. A z diskuzí o zeleném dílu a o průmyslové politice jsem vypozoroval, že aktéři identifikují výzkum a inovaci víc než kdy dřív jako ten faktor, který povede k naplnění cílů. Dříve to bývala politika sama o sobě, výzkum a vývoj, ale teď ho hodně vlád a rozhodně Evropský parlament i komise vnímají eh, jako eh, zásadní nástroj, který umožňuje ambiciozní výsledky v jiných oblastech, jako je klima, eh, sociální výzvy, ekonomické výzvy a tak dále. Takže tady jsem plný naděje a optimistický a myslím si, že tu máme velice mnoho politické energie. Děkuji moc krát, že jste tu byl a že jste odpověděl na všechny naše otázky. Děkuji vám za zajímavé komentáře a samozřejmě budeme pokračovat v tomto dialogu s komisařkou Gabriel, s vámi a s vaším týmem na toto velice důležité téma. A přejdeme rychle na poslední bod dnešního dopoledne, a to je prezentace komise výroční zprávy o bezpečnosti těžby ropy a plynu na moři. K tomu bych řekl pár slov a pak dám slovo panu Štefanu Mozrovi z DGNR, který pro nás má prezentaci. Prosím ho, aby mezi tím přišel na pódium. Chtěl bych připomenout poslancům, že směrnice o bezpečnosti na moři byla přijata v roce 2013 eh, a to po ropné katastrofě Deepwater Horizon v Mexickém zálivu v roce 2010. Byla to největší ropná skvrna v historii a směrnice o bezpečnosti na moři eh, má za cíl bránit takovýmto katastrofám v evropských vodách a eh, zajišťovat, aby eh, těžařské společnosti byly zodpovědné za veškeré škody, které případně způsobí. A cílem výroční zprávy je představit data a čísla a typy zařízení v Evropské unii a informovat o incidentech a bezpečnosti ropných a plynových zařízení na moři. Podle článku 40 směrnice e, komise má do 19. července 2019 e, na základě zkušeností příslušných orgánů vyhodnotit zkušenosti s implementací této směrnice. Takže, pane Mozre, bude skvělé, když nám také podáte zprávu o aktuálním stavu této zprávy. Budeme mít 10 minut na úvodní prezentaci a potom podle toho, kolik kolegů zůstane v sále, budeme mít čas ještě i na otázky a odpovědi. Takže pane Mozre, prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. Bujoy. Uh, ano, děkuji mnohokrát. Já vám také chci pogratulovat k vaší dnešní volbě. Je to pro mne velkým potěšením a chci vám poděkovat za vaše pozvání. Skutečně tedy uh, ten text směrnice je pro nás velmi důležitým momentem v rámci AKIV, protože skutečně budeme velmi dbát na to, abychom se snažili předcházet eh, haváriím, ke kterým může docházet. Eh, týká se to samozřejmě posádek, týká se to ale také životního prostředí, turistického ruchu, rybářství, v podstatě máme tedy 500 zařízení ve vodách. Polovina v podstatě proběhlo v roce 90 až 2000 a v podstatě některé z nich už byly demontovány a samozřejmě toto je otázka, která také vyžaduje zvýšenou pozornost naší strany. Máme tedy v podstatě dvě zprávy v letech 2016 a 17. Ty vyzněly poměrně dobře, kdy v podstatě nedošlo k nějakým výrazným eh, obětem. V, v období let 2017 až 2018 byla tedy horší situace. Tam jsme měli určité tedy vypouštění plynu, které nebylo plánováno. Měli jsme tam i určité srážky, ke kterým došlo mezi plavidly. Měli jsme tam tedy menší ztráty díky zvýšeným bezpečnostním opatřením a také tedy méně v podstatě nehod, které byly způsobeny selháním systému. Je třeba skutečně, aby zde byly podány jasné informace. Komise proto poskytla určitý rámec v rámci prováděcího nařízení, které je založeno na směrnici a poskytuje tedy určité šablony a také v podstatě tedy otázku toho, jak mají vypadat informace podávané eh, bez ohledu na tento obsah. Eh, skutečně poskytly členské státy podrobné informace o jednotlivých zařízení s výjimkou Spojeného království, které ovšem má zde tedy určitou právní výjimku, pokud jde o podávání těchto informací mají tedy možnost je omezit v podstatě v okamžiku, kdy se provádí určitá revize eh, těch bezpečnostních pravidel až do roku 2018 a ta zpráva byla z roku 2017, čili do posud to možné je, ale poskytli i přesto tedy určité informace eh, zhruba přes 130 informací, které nám pomohly doplnit ten celkový obrázek. Čili pokud jde o ta zařízení, která byla demontována, je jich stále více, šest, v roce 2017, tedy zpráv, pět ve Spojeném království a jedno v Itálii. Pouze dvě nová zařízení vstoupila eh, ve službu ve Spojeném království a v Nizozemsku. Takže máme také určitá plovoucí zařízení, ale těch je pouze málo, jenom jedno tedy dodatečné zařízení tohoto typu. Pokud je o tu celkovou tendenci, ta produkce klesá od roku 2010. Vývoj těch nových zařízení velmi poklesl, zejména tedy v atlantickém prostoru a také ve středomorském prostoru například Chorvatsko a některé sousedské eh, země také, které jsou součástí tedy energetického společenství. Víme, že v Černém moři Rumunsko a Bulharsko mají také určitá zařízení a potom tedy eh, ve východním středomoří Kypr a sousední oblasti, například Egypt. A tam máme v podstatě také dobrou pracovní spolupráci, abychom mohli sdílet osvědčené postupy a mohli se ujistit, že naše zkušenosti budou skutečně moci být dány k dispozici těmto zemím a že expertní skupiny si budou moci vyměňovat osvědčené postupy. Členské státy mají v podstatě na základě směrnice provádět pravidelné inspekce zařízení čím více máte zařízení, tím samozřejmě je třeba provádět více inspekcí, čili to je něco, co jsme skutečně mohli zjistit a pozorovat. Je tady otázka tedy počtu těch inspekcí, ale je třeba si také uvědomit, kolik proběhlo havárií a je třeba v podstatě odlišovat mezi těmi událostmi, které jsou předmětem zpráv a potom tedy mm, skutečně těmi závažnými haváriemi, což jsou takové, které skutečně mohou způsobit velký počet obětí a nebo tedy mohou skutečně výrazně zasáhnout do toho prostředí. Naštěstí skutečně nebylo tedy, mm, nedošlo k žádným obětem na životech v tom období, o kterém jsem hovořil, ale potom máme dvě ve Spojeném království, dvě v Nizozemsku, jedno v Dánsku, kde skutečně provozovatele mají tedy ehm, povinnost velmi tedy bedlivě se těmi věcmi zabývat aby se zjistilo, jaké byly v podstatě příčiny a aby se ty příčiny snažili odstranit. Pokud jde o ty hlášené události, jak jsem říkal, ty jsou méně závažné, 30 tedy ve Spojeném království, v Nizozemsku 13 a v Dánsku 14 a v Bulharsku a v Německu jedno po, pro každou z těchto zemí. Čili to je zřejmě určitý standard této průmyslové oblasti. Důležité však je pokud dojde tedy k nějakému incidentu, aby se mohl dostat pod kontrolu, aby byla přijata bezpečnostní opatření a aby z toho také tedy bylo získáno poučení do budoucna. Pak tady jsou tedy v podstatě ty otázky vypouštění pohoných hmot, které nebyly eh, plánovány. Samozřejmě, bohužel se to stává, v tomto druhu průmyslového odvětví 13 se tedy týká eh, v podstatě otázek kontrolních a 2% se týkají selhání zařízení a potom tedy se asi 5% týká srážek plavidel mezi sebou. To jsme měli tedy hlášeno v roce 2017, ale nikoli v roce 2016. Můžeme tedy říci, že můžeme být spokojeni s těmi údaji z kvalitativního hlediska, které poskytují členské státy. Nicméně ještě tedy dochází k určitým e, incidentům, zejména tedy v rámci těch hlášených, řekněme, běžnějších, méně závažných, ale i těch velmi závažných havárií a můžeme říci, že ve srovnání s ostatními eh, zeměmi ve světě v tom roce 2017 například jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, nicméně důvod ke spokojenosti nikdy není úplný a snažíme se tedy stále věci zlepšovat. Je samozřejmě třeba také provádět vyhodnocení té směrnice. Jde tedy o schopnost té směrnice dosáhnout tedy určitých konkrétních výsledků z hlediska výkonnosti. A jde také tedy o to eh, utlumování a uzavírání a demontáž. A důležité je tedy poskytnout informace o pravidlech, která se budou uplatňovat, o těch základních tedy tématech, která se k tomu váží, aby se to mohlo náležitě řešit. Týká se to samozřejmě otázek odpovědnosti, ale také nezávislého ověřování a celé řady dalších legisek, která byla částečně zmíněna již ve směrnici jako takové. V podstatě jsme již téměř u konce toho hodnocení budeme to tedy v podstatě dále předávat našemu eh, útvaru, který má na starosti přeskum těchto dokumentů a v druhé čtvrtině příštího roku bychom k tomu měli tedy už mít ten materiál připravený. Je tady také tedy zpráva Evropského parlamentu z předchozího volebního období týkající se odpovědnosti na to jsme také tedy reagovali a poskytli jsme informace právě na nejrůznější témata z hlediska odpovědnosti, ať už tedy občanskou nebo trestně právní odpovědnosti. Čili já bych vám skutečně chtěl velmi poděkovat za vaši pozornost a jsem samozřejmě tedy ochoten a velmi rád si s vámi vyměním názory v další diskusi. Ano, děkuji mnohokrát, pane Mozre, za vaše vystoupení, za vysvětlení. Je opravdu velmi důležité, že se tato směrnice uplatňuje, že se skutečně snižuje tedy počet těch havárií různých stupňů, že se můžeme těmto situacím snažit předcházet. Je pravda, že možná ne tedy všechny eh, síly směřují tedy jedním směrem, ale že je důležité zůstat tedy ve fázi dialogu a dále na tom pracovat. Vážení kolegové, chtěl bych vědět, zda někdo z vás, myslím pouze jediný kolega se hlásí o slovo. Ano, prosím. Ano, já jsem ze skupiny zelených. Já bych vám chtěl tedy, pane předsedo, pogratulovat. A my máme několik otázek. Taková zásadní otázka zní, kdy v podstatě budeme skutečně tedy v souladu s pařížskou dohodou a zda tedy nová komise, která říká, že chce jít touto cestou, že v podstatě to by byl takový určitý překlenovací eh, námět eh, komise pod vedením paní van der Leyenové o to skutečně tedy usiluje, ale musí se k tomu samozřejmě připojit i členské státy. A co je asi nejvíce problematické, je to, o čem jste již hovořil, a to, že ještě třeba eh, celou řadu věcí je ještě nutno vylepšit v té směrnici jako takové. Například pokud jde o společnosti, o provozovatele, aby měli skutečně tedy plnou finanční kapacitu eh, platit. Pak je tady otázka emisí, metanových emisí, které mají skutečně velmi tedy vysoký dopad na životní prostředí. Když to spočítáme, asi ta hranice nad 8 eh, koeficient a pak je tady skutečně pro mě velmi důležité to, proč nejsme schopni dosáhnout také té časové hranice, kterou jsme si vytkli, protože má dojít eh, přepracování té směrnice a právě protože ještě nejsou některé ty eh, aspekty plně eh, zdokonaleny, jak jste o tom hovořil. Čili zdá skutečně parlament má v podstatě ještě tedy čekat na to hodnocení a potom tedy eh, v podstatě se s vámi spojit v okamžiku tedy hm, přepracování celého toho textu. Ano, děkuji mnohokrát, pane Blosy. Paní Ernst, děkuji vám. Já si myslím, že tato směrnice je velice důležitá, na tom se shodneme. Tedy, že toto je podstatné. Vy už jste leco zřekl, co by se mělo stát a co se změnilo po roce 2013. S těmi nouzovými plány tam je všechno v pořádku, ale myslím si, a e, proto se vás na to ptám, na to hodnocení, e, že tam jsou věci, které je potřeba ještě zlepšit. Například, že nějaký případ se považuje za vážný, když dojde k umrtím nebo ke zraněním, ale máme znečištění také životního prostředí a pobřeží jako takového. A toto je potřeba zlepšit. To vám konec konců říká celá řada různých spolků. Pro nás je také problém, že ta přeshraniční civilně právní opatření musí být lépe prosaditelná. To v aktuálním situaci není ten případ. Je potřeba zlepšit, co uděláme v takových situacích. Vy už jste něco řekl k tomuto, ale pro mě zůstává důlež, eh, otevřená důležitá otázka, co s tím znečištěním životního prostředí, jak to bude lépe regulováno ve směrnici. Můžete nám prosím k tomu říci ještě pár vět? a e, to takovým způsobem, jako to bylo při hodnocení té směrnice jako takové. Děkuji mnohokrát. Pokud se už nikdo další nehlásí, tak poprosím pana Mozra, aby odpověděl na tyto dvě konkrétní otázky nebo vystoupení, protože tady nešlo pouze o ty otázky. A potom tedy uděláme konečný závěr. Děkuji mnohokrát. Pokud je o to, na co se ptal pan Blos, pokud je o pařížskou dohodu, komise je skutečně tedy eh, jasně rozhodnutá eh, uplatňovat eh, princip dekarbonizace a Green Deal, abychom zvýšili stupeň našich ambicí v této oblasti. Myslím si, že v tomto kontextu ještě pořád musíme bojovat proti struktuře, tak jak tedy dnes vypadá energetický sektor a jeho složení, otázka plynu a ropy, které se vyrábějí v Evropě. U těch musíme ošetřit především otázku bezpečnosti. To je jeden z aspektů, které musíme sledovat opravdu s velkou bedlivostí. Pokud jde o dekarbonizaci, jde o to, abychom se připravili právě na to, zda budeme schopni jak si sami tato pravidla zavádět, že budeme k tomu mít už hotové jednotlivé tedy skladebné prvky. Zároveň máme tedy opravdu velmi ambiciozní plán, pokud jde o eh, ekonomiku, která by byla neutrální z hlediska uhlíku, ale je třeba, abychom do toho zapojili partnery a abychom skutečně si udělali napřed pořádek doma aby u té zbývající produkce plynu a e, ropy, zejména tedy na moři, abychom zajistili jaksi kvalitní e, postupy. Musíme se skutečně podrobně podívat na to, co se má ještě zlepšit a hodnocení je zde velmi důležité, protože to v podstatě eh, se zakládá na tom, že si porovnáme jednotlivé informace, že se rozhodneme, kterým směrem se vydáme. To zatím komise neučinila, teprve bude tedy rozhodovat na základě jednání, která probíhají Eh, bude tedy rozhodovat o tom, kterým směrem se vydáme. Mm, bereme tedy k tomu samozřejmě v potaz eh, to, co zaznělo na půdě Evropského parlamentu, co nám říká Rada, Čili skutečně půjde o to eh, měnit ten text, právní text. Pokud jde tedy o ten červenec, bohužel se nám to nepodařilo tedy vyhodnotit do toho slibovaného data. Neměli jsme v té době dostatečné množství údajů, abychom mohli v podstatě všechno vyhodnotit a proto jsme se rozhodli, že vlastně raději počkáme a potom teprve budeme vyhodnocovat ty soubory údajů, které budou mnohem tedy pro nás hodnotnější. Rozhodně tedy čekáme, že se posuneme ku předu a že právě bude eh, jaksi teď možno díky tomu, že jsme počkali předat kvalitnější dokumentaci, protože založenou na kvalitnějších informacích. Ještě některé informace v podstatě čekáme. Čili je v podstatě třeba, aby to skutečně bylo založeno na důkazech. A teď pokud jde tedy o tu druhou otázku. Myslím si, že v podstatě, pokud jde o hodnocení eh, v souvislosti s odpovědností. Tady jsme v podstatě vyhodnocovali, co existuje, jaké výhody může přinášet evropský rámec pro vnitrostátní systémy odpovědnosti. Já skutečně toto beru velmi potaz, zejména pokud je o ty závažné havárie, velmi často právě tedy tam samozřejmě dochází ke ztrátám na životech, ale můžeme to hodnotit i z širšího hlediska. Znamená to, že třeba dojde i k silnému znečištění v tom okolním prostředí Čili je to otázka toho, jak bude nastavena přesně definice a abychom zde skutečně tedy vyslali jasný signál, že tyto věci bereme velmi vážně. Praktickým následkem tedy v podstatě je to, že členské státy také musí tyto věci mm, jaksi sledovat bedlivě, že při každé nehodě, při každém incidentu je třeba vždy věci náležitě vyhodnotit, a jde o to eh, ujistit se o možnostech pro průmysl, aby k tomu již nedocházelo a aby skutečně tedy ten počet těch eh, nehod a havárií stále klesal. My samozřejmě také spolupracujeme s experty z členských států, jsme velmi vstřícní vůči diskusím, možnosti vyměňovat si názory mezi členskými státy, ale i se sousedními zeměmi, pokud jde tedy o ty činnosti prováděné na moři, tedy výrobu eh, prováděnou na moři. Myslíme si, že v podstatě skutečně ta směrnice by měla tedy být dostatečně už dnes eh, vybavena na to, aby byla prospěšná, ale samozřejmě to nijak jaksi nepředjímá to, co budeme se snažit vylepšit ještě do budoucna. V každém případě já děkuji ale myslím, že ještě kratičká připomínka, protože máme ještě chvilku času. Pan Blos se ještě tady chtěl znovu přihlásit a chtěl ještě něco komentovat. Ano, děkuji mnohokrát, děkuji, že mám možnost se znovu zeptat. Já děkuji tedy za to, co jste doposud říkal, ale pokud tomu dobře rozumím, tak přepracování směrnice se plánovalo na červenec, čili v podstatě to hodnocení mělo proběhnout ještě předtím. A já jsem se také ptal, zda nám teď můžete dát nějaký časový rámec, kdy to bude dokončeno protože tedy to původní datum, jak je vidět, splněno nebylo. Čili v podstatě ta moje otázka se pak týkala i toho budoucího časového výhledu. My to chápeme tak, že přepracování znamená v podstatě podívat se na to, jak ta směrnice funguje. Čili z hlediska tedy lepší eh, zprávy bychom chtěli, aby skutečně to bylo bývalo dokončeno v tom červenci, to se nepodařilo, to jsem vysvětloval. A druhý krok z hlediska tedy lepší regulace půjde v podstatě tím směrem, aby se provedlo eh, na základě právě posouzení eh, dopadu, případně eh, přepracování té směrnice, pokud se to ukáže jako nutné, čili komise v podstatě bude zjišťovat, zda skutečně má podstatné důvody k tomu, aby se předložil nový legislativní návrh na změnu stávajícího textu, pokud je o tu časovou hranici v podstatě v tom druhém, tedy čtvrtletí eh, příštího roku bychom měli mít větší jasno a pak by tedy proběhly diskuse abychom tedy měli skutečně případně rozhodnout o tom, že by se provedla eh, dopadová studie umožňující zpracovat legislativní návrh, čili ten příští rok a možná tedy o kousíček více než příští rok, to bude skutečně záviset eh, na tom, jak tedy také bude v podstatě případně vypadat eh, dopadová studie, pokud bude nutné tyto věci dále vyjasňovat. Děkujeme mnohokrát, děkuji mnohokrát za to, že jste se mezi nás dostavil, děkuji vám za vaše vysvětlení. Vidíme, že skutečně celý ten proces tedy je teď eh, pod hm, dobrou kontrolou. Děkujeme za tuto informaci. Víme, že tedy teď samozřejmě ten úkol leží na Evropské komisi, ale samozřejmě budeme sledovat veškeré informace. Chci také poděkovat tlumočníkům. Pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům. Je to můj první den eh, v úloze předsedy výboru ITRE. Já vám děkuji za vaši podporu a sejdeme se zde opět ve 14.30 odpoledne. Děkuji vám. Thank you very much.